A ukazují mi, že ještě někteří poslanci nehlasovali. Dále urne jeden ancora 5 minut. Tak u hlasovacích skránek prosí ještě o pět minut času. elem is okay? La Takže hlasovali všichni, končím hlasování a Vyzývám sčítatele, aby se odebrali do místnosti R1.1 a tímto přerušuji zasedání, které jehož opětovný začátek uvidíte na obrazovkách.